kolegy, od kolegyně Jensenové, která už se neucházela o mandát a chci využít této příležitosti a poděkovat jí, tak řečeno i na absenciam. Rovněž děkuji Sevelině na sekretariátu za to, jak skvěle vše připravila. A nyní už k samotnému tématu. Nejdříve chci připomenout, že Evropský parlament vždy jednoznačně podporoval evropské orgány dohledu tedy ty orgány ESA a je přesvědčen, že EU musí dále e, zlepšovat e, dohled na komunitární úrovni. Rovněž v roce 2011 e, v, za krize, hospodářské krize a mm, v podmínkách, kdy to bylo vše nastoleno a převzali tyto orgány úkoly od jiných orgánů. E, je třeba zajistit, aby se dostavil růst pracovní místa a aby se mohlo předcházet budoucím krizím, zejména ve finančním odvětví a když se podíváme na návrh komise, tak vidíme, že tam byly sníženy platby všem třem orgánům ve srovnání s rokem 2000. 14. Rovněž eh, mám obavy z toho, že se hovoří o snižování pracovních míst ve srovnání s minulým rokem eh, a to za situace, kdy už nyní scházejí eh, zaměstnanci těmto třem orgánům. Samozřejmě, že je vždy eh, součástí postupu snažit se šetřit, ale tady já jsem vše probral s představiteli těchto orgánů a Vyslechl jsem si jejich argumenty, které mě přesvědčily. Rovněž eh, DG Marx eh, zastává, eh, je na jejich straně. Proto bych byl pro znovu nastolení těch rozpočtových veličin, které byly v původní zprávě. E, e, za posledních pár let jsme těmto všem orgánům přidělili dodatečné úkoly, zejména dohled nad e, dodržováním zákonu, dodržováním komunitárního práva a rovněž zavádění nových komunitárních zákonných aktů a s tím, že se počítá i s novými zákony, to vše bude vyžadovat vhodné rozpočtové prostředky, aby tyto orgány orgány mohly plnit svou funkci, pro kterou byly stvořeny a zároveň, aby i sami mohli řádně vykonávat své úkoly je nutné, aby byly příslušným způsobem vybaveny i z personální, eh, po personální stránce, abychom s nimi mohli být spokojeni. Já um, rozhodně nejsem zastáncem nějakých šeků Bianka, ani plošného nabírání nových lidí, ale když hovoříme zde o nových pracovních místech, tak můžeme případně i uvažovat o přesunu určitých postů eh, z jiných eh, oblastí. Minulý týden při diskusi s panem komisařem Levandovským jsme už eh, slyšeli, že komise je připravena to zvážit, ale pokud nedojde k příslušnému rozpočtovému vybavení těchto úvah, tak může být vše ohroženo. Proto bych rád upozornil na to, že e, tyto orgány neustále potrhují, že mají problémy například při nabírání zaměstnanců příslušné seniority a e, to, že jim scházejí finanční prostředky, situaci ještě zhoršuje. Rovněž e, je vidět, že e, pro určité úkoly nemají e, vhodné zaměstnance. E, proto, když ještě zvážíme nejasné požadavky, administrativní zátěž, tak se situace ještě komplikuje a proto já apeluji na komisi, aby do roku 2017 se pracovala eh, finanční systém, aby byla zachována nezávislost těchto agentur a aby vše bylo založeno na příspěvcích ze strany eh, tržních činitelů a eh, budu se těšit na příspěvky ze strany kolegu. A nyní stínový zpravodaj za politické skupiny za EPP Ivana Malevič, prosím. Děkuji. Děkuji rovněž panu Torvalci, našemu zpravodaji. Velice jasně a zřetelně jste vysvětlil důvody pro navýšení rozpočtových prostředků u těchto tří důležitých orgánů bankovního dohledu. Musíme rozhodně eh, docílit toho, aby zákony byly konzistentně dodržovány po celé Evropě a aby vše probíhalo um, Eh, harmonizovaným způsobem, jinak budeme ztraceni. Proto je opravdu důležité posílit tyto orgány v tom, jak mají vykonávat své úkoly. Proto je nutné navýšit jak rozpočtové prostředky, tak eh, počet zaměstnanců. Já s tím souhlasím, tak jako eh, je to zde mm, navrhováno. A tam, kde si musíme dát pozor a kde tyto orgány rovněž musí eh, bedlivě sledovat situaci, je, pokud eh, opravdu naberou eh, nové zaměstnance, tak to musí být zaměstnanci přiměřeným způsobem zkušení, protože pokud budou novými zaměstnanci neskušení jedinci, tak to může znovu situaci zkomplikovat. Tady potřebujeme odborníky nejvyšší míry a i rozpočet tomu musí odpovídat. To je z mé strany zatím vše. Děkuji paní Ludvíkson za SN, pan Ludvíkson za SND. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat zpravodaji za velice dobrý návrh, za dobrý úvod. Jedná se o skvělé východisko pro další práci, pro další diskusy. A myslím si, že tady máme dobré vyhlídky dosáhnout obecného souhlasu o dosáhnout shody. Bankovní dohled a ty tři orgány, to je něco, na čem se oprávněně snažíme, eh, na co se snažíme soustředit a ty tři orgány, eh, to není náhodou, že právě jim věnujeme tolik pozornosti. Nejen, že už mají ehm, mnoho úkolů, ale přibude jim ještě více v souvislosti se změnami, ehm, tak pokud nebudou mít dostatečné rozpočtové prostředky, máme zde riziko, že vše neproběhne dostatečně kvalitně a to nám rozhodně nepomůže. Hovoříme-li o stabilitě v Evropě a o reformách, které musí být nejen navrženy a odhlasovány, ale i uskutečněny a prosazeny, tak je jasné, že do roku 2015 takové zmrazení například pracovních míst a obecné snížení prostředků pro ty orgány by mohlo ohrozit dohled nad těmito reformami sice mají větší manévrovací prostor, nebo měli doposud, nyní ale z důvodu, který nechápu, se komise snaží omezit tento manévrovací prostor a zdá se, že si komise i ve své argumentaci protiřečí, navýšuje úkoly, ale zároveň na ně nevyčlení peněžní prostředky tady se domnívám, rozhodně se musíme nejdříve podívat na to, jak nám orgány popisují své potřeby, analyzovat je a mně připadají velice rozumné. Zdá se, že um, ta čísla, se kterými ty orgány přišly, předstoupily, se zdají odůvodněná, rozumná, Ehm, nemůžeme žádat víc, ale myslím si, že bychom se měli držet té úrovně, se kterou samotné orgány přišly. Otázka samozřejmě zní, kde můžeme najít vhodné prostředky, jak to vše dát dohromady. No, členské státy, které eh, mají eh, zajistit financování těchto orgánů, tady opravdu máme určitý otazník eh, v tom kontextu týkající se jejich nezávislosti eh, těchto orgánů. Tady si myslím, že ten princip toho spolufinancování se musí změnit a apelujeme na komisi, aby nám jednak eh, vypracovala příslušnou analýzu a jednak financování by mělo být zajištěno mm, tržními subjekty, čili těmi, eh, kdo na trhu podnikají. Možná to není řešení přímo ideální, ale rozhodně by bylo zajímavé podívat se na jiné alternativy toho, jak můžeme eh, komunitární rozpočet eh, nějakým způsobem prokombinovat s peněžními prostředky, které budou plynout přímo z trhu. Jinak ještě jedno téma, totiž spolupráce ve fiskální oblasti. Fiskalis 2020 eh, je důležitá věc. Potřebujeme rozpočtové údaje, které budou příslušným způsobem upraveny na úroveň, tak aby se to neodrazilo záporným způsobem na firmách a za posledních eh, pár týdnů se zdá, že přece jen už jsme něčeho dosáhli, musíme ale ještě zrychlit, ale myslím si, že ten výsledek bude za to stát. Děkuji. Kej. Okay. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako dopoledne jsem koordinátorkou EKR a mé stanovisko bude reprezentovat celou skupinu a doufám, že ta zpráva bude brzy předána jinému stínovému eh, zpravodaji. Eh, na úvod eh, prohlásím, že z historického pohledu EKR e vždy plně podporovalo jak úlohu těchto orgánů ESA, způsob, jak vznikly a jak funguje. A záleží nám na tom, aby když když budou mít první mandát, jistý mandát, než dojde k analýze jejich činnosti, abychom se přece jen drželi toho rozpočtu, který jim byl přidělen. Ale zároveň souhlasím, že pokud nebude tento rozpočet navýšen, tak je třeba ještě jednou eh, proskoumat, jakým způsobem jej můžeme eh, přepracovat a e, souhlasím, chválím je za to, že zatím neutrácejí nadpoměry, na druhé straně si myslím, že by si zasloužili pomoc. Jednou z klíčových záležitostí u těchto orgánů je, že jsou omezeny v tom, e, do jaké míry mohou nabírat národní experty, což se zdá divné, když si řekneme, jak jsou zavaleny prací a zároveň členské státy mají příslušné experty případně k dispozici, i když bychom měli na jedné straně dodržovat pravidla, tak bychom měli umožňovat těmto agenturám a členským státům, aby ty experty by dávali, poskytovali, aby byli k dispozici a právě to období, kdy pravidla vlastně v určitém míře teprve vznikají a přitom experti sedí v členských státech nečiní, možná bychom jim měli uvolnit ruce a možná bychom měli to pravidlo přepracovat, eh, protože tam se jedná o 25% náplň jejich práce. Je to taková vyumělkovaná mm, bariéra a to by neměla existovat. Ano, důležité je vypracovat ten společný soubor pravidel a lepší spolupráce práci a i zajistit, aby se to dodržovalo na státní úrovni. Nyní víme, že to sepisování těch pravidel vrcholí, Hovoří se o čtyřech stovkách těchto pravidlech, víme, že ty agentury mají hodně na práci, ale to nebude problém dlouhodobý, protože nemůžeme neustále přicházet s novými legislativními akty, tak jak to tomu bylo za posledních pár let. Takže to se uklidní a flexibilita je um, důležitá. Rovněž Rovněž jsem přesvědčena, že když pan zpravodaj hovoří o tom stresu při nabírání nových lidí, E, například jazykové požadavky. E, je to problematická věc a bude to i do budoucna. Máme mnoho odborníků, kteří nehovoří druhým jazykem na úrovni, jakou žádá komise a proto je to podle mě chyba. Byla to vždy chyba, když se to takto nastavilo a mělo by se to odbourat. E, rovněž kariérní výhledy mm, jsou problematické na seniorní úrovni, rovněž v rámci ECB. Navíc ještě si tyto orgány mezi sebou vlastně uměle konkurují a e, snaží se vzájemně si přebrat ty žádané lidi. Eh, co se týče financování tržními subjekty, já jsem přesvědčena to, že by to mělo být stoprocentně financováno trhem, je trochu předčasné, musí se vše zvážit v plné politické rozpravě, když se budeme zabývat těmito orgány komplexně. Nezávislost. No, je to divná věc. Já samozřejmě si přeji, aby byl každý orgán nezávislý, ale nezávislý na čem? Pokud bychom chtěli být nezávislí nad eh, odborníky z členských států, tak to by asi bylo přehnané. Musí být za, nezávislý na komisi, nezávislý myšlenkově, ale nezávislý na eh, rozhodnutích eh, toho orgánu guvernérského, to by snad bylo přehnané. Nezávislost tedy má různé významy, každý si pod ní představuje něco jiného, to se ještě musí vyjasnit. Takže tady je taková drobná věc, totiž Flexibilita se musí zvýšit. Já se domnívám, že by se toho mělo být možné dosáhnout v rámci současného rozpočtu a možná, když si to mezi sebou jako politické skupiny rozebereme, tak se to dá vyřešit. Eh, agentury dělají skvělou práci za obtížných podmínek. Děkujeme, Galbiegas. Pokud jde <clears throat> o tuto zprávu, tak jménem frakce bych rád vyjádřil podstatnou kritiku, protože tato zpráva je v ideologické linii, která je proti tomu, jaká by měla být Evropská unie. Kapitalistická, federalistická. Když se tady hovoří o trzích, tak se tady navrhuje, že tržní zákony vyřeší všechno a to co nejefektivněji. A vidíme, že první, co se zde dělá, je liberalizace a potom, když se zjistí, že tržní mechanismy selhávají, tak přichází dohled, ale přichází pozdě, aby se snažil vyřešit problémy nebo alespoň zmírnit devastující účinky trhu samotného. A tato logika, že se má tedy posilovat dohled poté, co byly odhaleny obrovské nedostatky samotného trhu, jasně svědčí o tom, jaké chyby se Unie dopustila. Ukázalo se, že tyto mechanismy jsou neefektivní a nedokáží vyřešit naše problémy. O to více, když jsme v situaci, kdy rozpočty jsou nízké a budou i nadále klesat, jako tomu bylo v současném víceletém finančním rámci. A proto prostředky na minimálně efektivní dohled eh, budou také omezeny. Takže nedokáží zajistit ani to minimum dohledu, který bychom potřebovali. To je tedy můj osobní názor. Já jsem plně přesvědčen, že dohled, nebo tedy dostaneme se do okamžiku, kdy si uvědomíme, že je mnohem levnější mít veřejný finanční sektor, místo toho, abychom fungovali i nadále tak, jak fungujeme teď. Děkuji. Sven Giegold, Zelení. Uh, Já se těším na eh, dlouhou rozpravu. Pořád se bavíme o tom, jestli by finanční trhy eh, měly být eh, socializovány a kapitalismus ukončit, eh, nebo ne. Nicméně, eh, mm, pokud jde o tu věc, za kterou jsme odpovědní, tak velice eh, stručně děkujeme za to, co jste říkal k DSS a to je třeba. A jsem zvědavý, co nám komise řekne k, na vysvětlení toho, že škrtla tam rozpočet, zatímco příští rok opravdu bude velká zátěž těch institucí. Mohli byste nám prosím podrobně vysvětlit, proč, a to jste říkali, a já jsem slyšel to tež od Digimarkt, eh, proč jste původně nechtěli eh, ty škrty a teď nakonec tam jsou. Je to nějaký strukturální problém. Bavili jsme se tady o tom několikrát. Bylo to v různých eh, stanoviscích od Wernera Langena a v mém stanovisku k rozpočtu minulý rok. Prostě byl tam důraz na to, že musí na to být nezávislá rozpočtová položka. Tak, aby eh, DG Mark nemusel dělat eh, kompromisy, když buduje SRM. Protože aby oni si nemysleli, že budou muset škrtat ty národní, ty ISARs. Takže myslím, že je třeba trvat na změně rozpočtové struktury, tak abychom ten problém vyřešili. Kromě toho ještě podporujeme to, že si eh, účastníci eh, na trhu eh, se účastní tohoto, takže musí za zaplatit. To je pigový, pigův, pigův princip a to je třeba podporovat. A jak jsme rádi, že práce v oblasti finančních služeb pokračuje a Rád bychom se znovu zabývali komunikační strategií komise pro EMU. Během minulého rozpočtového cyklu jsme měli nějaké debaty k tomu a myslím, že tentokrát bychom se měli zabývat tím, jestli bylo dosaženo pokroku tak, jak jsme ho chtěli, nebo ne. A taky bych rád eh, řekl, že eh, práce na financování EFRAGu a ISB stále pokračují. A měli bychom eh, zvažovat, jestli eh, ty ministerové reformy eh, pokračují tak, jak by měly, a pokud ne, tak bychom měli zvážit, jestli nepoužijí toho rozpočtu k tomu, abychom zajistili, aby se to mm, implementovalo. Například otázka je, jestli pravidla ISB a IFRS Eh, eh, se pozastaví tak, aby eh, lépe vyhovovala malým a středním podnikům, respektive myslíme si, že pro ně nejsou vhodná, takže se měla pro ně pozastavit. Taky rada chtěla oslabit Eurostat. My tady na výboru léta trváme na silných evropských statistikách a myslíme si, že původní rozpočet navržený komisí by měl být znovu skonstatován tedy eh, znovu zaveden, takže děkuji Sven. Markovali a FDD. Děkuji. Analyzovali jsme tuto zprávu a věděli jsme, jak tyto orgány mají velký nepoměr mezi správci a asistenty. Je to vztah 1 ku 15. Je to zcela neuměrné, měly by tam být mnohem připravenější osoby v kontextu krize. Možná bychom to měli trochu osekat, pokud o supermanažery. Pokud jde o návrh a zpravodaje, myslím si, že 20% rozpočtu navíc je moc, takže já bych byl proto, aby se snížil rozpočet a aby se přerozdělil personál spíše aby tam byli také asistenti než jenom správci. To je tedy náš návrh pro komisi. Thank you. Now we have... Děkuji. A teď máme prostor na velmi, velmi uh, rychlou proceduru pro nezapsané řečníky. Nejdříve žádal slovo pan Bals. Děkuji, pane předsedo. Já eh, vnímám rozpočtové eh, plány Komise pro evropské eh, dohledové orgány EBA, ESMA a další velmi kriticky. Předpokládané škrty ve výši 10% jsou takto, myslím, nepřijatelné. Chtěl bych se dotknout konkrétně jedné věci. Já jsem byl zpravodajem pro Omnibus 2 a chtěl bych se zeptat na EUPu. v rámci eh, plánování implementace Solvency 2 určitě eh, porostou náklady v nadcházejících letech. Tady nepotřebujeme nějaké symbolické eh, zařazení, protože i ostatní orgány by se k tomu takto mohly postavit. Chce komise teď tu restrikci použít k tomu, aby eh, zůstala v rozhodovací pozici i nadále. Myslím si, že u nás eh, tady v parlamentu by tohle ne, se nesetkalo s porozuměním. Tohle eh, se musí výrazně zlepšit, protože ty prostředky jsou velmi nezbytné. A já bych také chtěl zdůraznit, že musíme navýšit rozpočet pro Evropskou parlamentní výzkumnou službu my jako zákonodárci jsme se vždycky eh, za eh, tento výzkumný orgán zasazovali a chceme eh, jej silněji vybudovat. A proto bychom srdečně poprosili, nebo já bych srdečně poprosili o to, abychom se zamysleli nad tím, jestli to je možné. Zatím a ty přidělené prostředky příliš neodpovídají stavu věci. Mr. Oflin. Pan Oflin. Děkuji, eh, pane předsedo. Několik řečníků zde hovořilo o eh, tom, že účastníci na finančním trhu mají platit, jako by, by to byly volné peníze, ale eh, uvědomte si, že eh, oni musí předávat ty eh, poplatky dále, takže nakonec to už ucítí drobní středatelé, investoři a penzisté po celé Evropě. Máme před sebou doporučení eh, na větší výdaje v jednom aspektu evropských institucí, aniž by tady bylo doporučení ohledně toho, kde se ty peníze ušetří. A pokud půjdeme tímto směrem, tak tady budeme mít stále dražší systém vládnutí v Evropě. Takže eh, já eh, si říkám, eh, kde tedy, když tohle není priorita, bychom měli jinde šetřit. Děkuji. Nevidím tady nikde žádné žád, další žádosti o slovo, takže teď můžeme dát slovo zástupci EA, panu Farkasovi, který je jejím výkonným ředitelem. Děkuji, pane předsedo. Jsme tady všichni tři ze všech třech agentur, tak já budu hovořit pouze eh, za EBA. Rád bych vám poděkoval za eh, příležitost eh, se na vás takhle obrátit. Je to jeden z prvních kontaktů mezi nově zvoleným parlamentem a námi. Také bych rád poděkoval zpravodaji a stínovému zpravodaji za to, že před touto rozpravou s námi navázali kontakt a velmi dobře si vytvořili obrázek o tom, Eh, odkud rozpočtové návrhy eh, vycházejí v našich eh, žádostech. Já bych několika větami rád zopakoval, že od vytvoření agentur a od vytvoření EBA v roce 2011 mandát, který byl přiřazen naší agentuře, je neustále rozšiřován a stále je dodnes rozšiřován. Dobře víme, že tohle rozšiřování nepotrvá věčně. Víme, že jednou dosáhneme úrovně, na které se to stabilizuje, nebo to bude ještě skromnější, ale bohužel takový čas ještě nepřišel. Stále poměrně agresivně e, je rozšiřován mandát naší organizace. Naše e, rozpočtové požadavky vždycky e, se odrážely od eh, těch konkrétních eh, mandátových požadavků a přesně eh, podle objemu úkolů, které máme dělat. Je to předkládáno zcela transparentně parlamentu a my jsme připraveni vysvětlit nebo k tomu poskytnout jakékoliv zázemí. Dávám několik čísel podle nové legislativy a to je poměrně nová legislativa podle BRRD a také eh, podle legislativy o jednotném systému řešení eh, krizí a také eh, podle směrnice o systémech pojištění vkladu EBA dostala nedávno nový mandát na rok 2015, v jehož rámci je 69 produktů. Jenom na základě té nové legislativy. A sem patří 15 regulačních standardů, 4 prováděcí technické standardy, 9 Eh, doporučení komisy a, a několik eh, obecné zásady. A všechno jsou to nové mandáty. Takže si myslíme, že ta žádost, se kterou jsme přišli, a sice eh, mírné navýšení celkového rozpočtu a zvýšení maximálního počtu zaměstnanců agentury, odráží rozšiřující se úkoly agentury. Rádi bych vám tedy poděkovali za podporu, kterou zde vyjádřila celá řada členů výboru a budeme vám i nadále k dispozici ohledně eh, těch věcí, eh, které děláme, jak naplňuje svůj mandát a jak eh, jej hodlám naplňovat do budoucna. Děkuji vám ještě jednou. Děkuji. A teď má slovo Carlos Montalgo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za dnešní pozvání a za celou podporu od začátku SAS. A, a stejně jako parlament chceme, aby to byl úspěch. Řeknu vám tři konkrétní věci a potom a několik osobních zkušeností, abych to schrnul. Za prvé, jak vytváříme rozpočet, protože to si myslím, že je důležité. Ten proces má čtyři klíčové faktory, nebo ovlivňující faktory. Musíme naplnit své cíle, sestavíme si program, potom uděláme rozpočet bez eh, žádných rezerv a ukazujeme jasně, jak jej sestavujeme parlamentu. Potří, kdybychom mohli šetřit. Eh, kolega a tady vpravo, pan Jansen, eh, odpovídá za firmní podporu a konkrétně za hledání oblastí, kde můžeme snižovat náklady. A potom, jak víme, je tady ta oblast, která trpí potížemi. Pokud se podíváte na požadavek na 2015 je tam navýšení o 3,7%, ale pokud si to rozdělíte na ty tři e, kapitoly rozpočtu, tak uvidíte, že jsme seškrtali e, v první, e, v, ve druhé kapitole o 12% a 13% ve třetí kapitole. A jediné, co roste nám nahoru, jsou personální náklady. To jsou to je jasný ukazatel, že eh, se nám eh, daří. Takhle naplňujeme požadavky eh, evropských občanů. Jak komise posuzuje ten návrh rozpočtu? Komise vydala v roce 2013 dělení, sdělení k programovým a finančním a personálním zdrojům evropských agentur. Rozděluje se to podle agentur, které začínají, které mají nové úkoly a e, pro etablované agentury. My jsme pořád ta začínající agentura, příští rok už bychom měli mít e, s novými úkoly. Máme 300 e, nových úkolů. Co se tedy děje v praxi? Oni vzali tatáž čísla, co měli v roce 2013 a zopakovali je. A můžete si říct, proč je vlastně měnit? Za prvé, máme tady ty nové úkoly, nejenom eh, z DG Markt, ale také z oblasti zaměstnanosti, také pro Evropský parlament a tak dále. Ale za druhé, letos rozpočtový orgán, tedy vy a rada, eh, přijali eh, vědomé rozhodnutí s tím, že jsme dostali další rozpočet. Výsledem, výsledkem je škrt 10% pro EOPu pro příští rok. A což de facto, to de facto znamená, Eh, ignorování eh, vůle rozpočtového orgánu. A poslední věc, eh, úloha rozpočtového orgánu. Pokud jde o radu a FCFD, tak ty nás podporují slovy, ale rozpočet je zase tak nezajímá. A tím pádem zůstává Černý Petr v rukou Evropského parlamentu. Evropský parlament byl ambiciozní, podporoval vždycky ESI a dával jim větší důvěru, tedy, že větší, víc úkolů znamená větší důvěra, a podporoval nás nejenom slovy, ale i rozpočtem. A jsem rád, že pan zpravodaj chce se vrátit k našim původním návrhům. V Evropě, v Evropě je tady určitý nesoulad. Já bych vám doporučoval podívat se na návrh Evropské komise. Před dvěma lety jsme měli nepříjemný, nepříjemnou zkušenost, pokud je o agentury, a, a potom nezávislá a rozpočtová položka. To určitě stojí za podporu. A teď osobní zkušenost. Když jsem se uženil, eh, eh, eh, tak mi manželka říkala, že v manželství nejsou jenom slova, ale kroky konkrétní. A když se teď dívám na to, co nám dělá Evropská komise, tak tady už by to stalo další dobu za rozvod. A teď Verena Ross, eh, výkonná ředitelka ESMI. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji všem za pozvání, abychom dnes přispěli do debaty. Děkuji také panu Torvalcovi a stínovým zpravodajům za podporu, pokud jde o rozpočet. Stejně jako oba kolegové, musím i já říci, že jsme poměrně novou agenturou, protože jsme vznikli v roce 2011 eh, s tím, že by nám postupně měly být navyšovány zdroje, což by tedy šlo ruku v ruce s povinnostmi a zodpovědnostmi, které nám byly přidělovány v uplynulých letech. Měli jsme se dostat do fáze, kdy bychom byli nezávislým orgánem, který by byl zodpovědný za regulaci a dohled nad trhem se securities v Evropě. Rozpočet v roce 2015 odpovídá minimálním požadavkům, které potřebujeme k tomu, abychom mohli plnit úkoly, které nám byly svěřeny v uplynulých letech, ať už jde o přímý dohled nebo o vytváření jednotného souboru pravidel nebo o sledování otázek finanční stability a přibližování předpisu. Rozpočet, který jsme stanovili v ESMA, byl založen na nulovém základu. Dívali jsme se na to, kam můžeme přesunout personál, když byly ukončeny práce na jednotném souboru pravidel, tak jsme přesunuli personál tam, aby mohl pracovat na implementaci. To bylo tedy s vědomím rozpočtových omezení a obtížné hospodářské situace, které nyní čelí nejen Evropská unie, ale i členské státy, i tedy kompetentní orgány v členských státech, které pořád ještě jsou největšími přispěvateli do našeho rozpočtu. Se souhlasem správní rady jsme navrhli snížení nových úvěrů na rok 2015, což je poměrně zajímavé, protože jsme se byli vědomi tlaku na celkový rozpočet, ale požádali jsme o navýšení počtu personálu. To by bylo financováno zvýšením eh, poplatku u ratingových agentur, ale návrh komise je velmi problematický, protože zvyšuje ty škrty tam u toho poklesu, který jsme navrhli a má to multiplikační efekt, protože dopadá také na národní zodpovědné orgány. Takže by to znamenalo 15% snížení v porovnání s tím, co jsme navrhli na rok 2015, což je závažná věc pro rostoucí agenturu. Pokud dojde k tomuto škrtu, tak budeme muset znovu zvážit i ty úkoly a zodpovědnosti, které jsou na nejvyšší úrovni, které už jsme provedli a které budeme muset odložit Budeme muset některé úkoly zrušit, především v oblasti implementace a projektů IT, které souvisí s praktickým uplatňováním jednotného souboru pravidel. Velmi si ceníme podpory z vaší strany při snaze prosadit návrhy, které už jsme odsouhlasili a s velkým potěšením zodpovíme vaše dotazy, pokud nějaké máte a děkuji za to, že jste si nás dnes vyslechli. Děkuji a nyní dám slovo zástupci komise Antonimu Demsimu. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci říct, že my v komisi především na našem generálním ředitelství pro vnitřní trh a služby si velmi ceníme práce těchto orgánů s jejich eh, významu a toho, jak je důležité, aby měli odpovídající zdroje k plnění svých úkolů. Pan Montalvo z EOBA hovořil o určitém procesu, ke kterému dochází, ale i na komisi dochází k určitému postupu. My jsme si vědomi toho, co se děje. My to zkoumáme na komisi, probíhá proces interní diskuze a potom my tedy předkládáme návrh rozpočtovému orgánu. A v těchto diskusích eh, otázka nových úkolů, nových zodpovědností pro tyto úřady je vzata v úvahu a z hlediska střednědobého financování se zde posuzují dopady a výsledek eh, je návrh, eh, který zde máme před sebou v případě ESAS. Ten odkazuje na sdělení z července 2013 v kontextu střednědobého finančního rámce. Návrh pro rok 2015 je zcela v souladu s tímto sdělením. V rozpočtu na rok 2014 rozpočtový orgán zaručil vyšší rozpočet, než byl původně požadován a také počet personálu, který byl naplánován na rok 2015. A právě proto zde teď dochází ke stagnaci v počtu personálu. Ta čísla, nebo tedy ty počty, které byly uh, povoleny v roce 2014, byly původně naplánovány na rok 2015 a v červenci v roce 2013 je komise odsouhlasila, že tedy budou zachovány ty původní počty, které byly navrhovány na rok 2015 a byly poskytnuty už v roce 2014. Když se podíváme na tento kontext, a už se o tom několikrát hovořilo i v diskusi, tak je zde otázka metody financování ESAS jak víte, komise připravila revizi ESAS na základě zakládajícího nařízení a tato revize, tento přeskum bude zveřejněn na konci měsíce a tam budeme volat po přeskoumání různých možností budoucího financování SAS. Podíváme se na možnosti financování ze strany průmyslu v případě ESMA už dochází k určité části tohoto financování. Proskoumáme možnosti, jak jít ještě dále v tomto financování. Podíváme se na to, jak je možné omezit eh, příspěvek eh, nebo tedy ten přínos ze strany EU a členských států. Bude také důležité podívat se na to, zda by bylo vhodné zajistit plné financování ze strany podniků nebo tedy průmyslu když tyto orgány mají přece jen sehrávat úlohu dohledu. V tom přeskumu se určitě budeme zabývat tím, že třeba podívat se na dlouhodobé financování těchto orgánů SS. Děkuji a teď velmi stručně vrátím slovo našemu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. To je opravdu horký brambor z mého hlediska ale tak horký není. Všichni stínoví zpravodajové v podstatě sledují stejnou linii, takže nebudeme mít zde žádné velké problémy. Navrhl jsem, aby komise navrhla systém financování do roku 2017. Když jsem to udělal, tak jsem to udělal pravděpodobně jen proto, aby se o té věci vůbec začalo mluvit. Možná se to někdo snaží zabrzdit, eh, to je zcela běžné, ale já si myslím, že společně se stínovými zpravodaji najdeme řešení. A pak zde máme nějaké filozofické problémy, o kterých budeme diskutovat později vzhledem eh, k časovému rámci nebudeme schopni teď vyřešit všechny ty filozofické problémy. Děkuji, Lhu tak předkládání pozměňovacích návrhů je 29.7. Projednávat se budou 3. září a stejného dne se bude hlasovat ve výboru Ekon. Děkuji. Příští zasedání proběhne 3. září. Já vám přeji všem hezkou dovolenou.